I hope that everybody has kissed everybody, so we can proceed. Doufám, že jste se všichni už políbili a můžeme pokračovat vysvětlením hlasování. Pan Marikis. Vážení kolegové, už jsme přešli k hlasování vysvětlení hlasování a musíme vyslechnout kolegy. Sandra. Aveți cuvântul paldies jums priekšsēdētāja kungs. Eh, gribu teikt ka Eiropas un Savienības un eh, to institucionālo priekšteču pastāvēs. Já jsem chtěla říct, že historie Evropy ukazuje, že potřebujeme skutečně eh, změny v dohodách, které se týkají rozšíření. Tentokrát se to týká